pan Rompojovi a skutečně to pro mě velké potěšení a e, čest zastupovat irské předsednictví v radě a vystupovat zde v parlamentu. Děkuji. Děkuji vám moc krát, paní ministrině. Debata je tímto uzavřena a nyní přicházíme k hlasování. Nejdříve bych zde na tribuně chtěl přivítat srdečně nového předsedu HSEV, pana Malose. Srdečně vás vítám, pane Manosi. Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat tajně o jmenování Evropské eh,